Euh, Děkuji za všechny příspěvky a podle pořadu jednání máme před sebou ještě jednu rozpravu, trochu techničtější o otázkách subsidiarity. A na počátek této diskuze chci dát nejprve slovo panu Mariu Borgesiovi na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Stanovisko frakce, kterou zastupuji, je velice jasné. Je to ústní otázka komisi, eh, kterou chceme eh, spochybnit rozhodnutí Evropského eh, soudu ve Štrasburku, který není institucí Evropské unie a jedná se tedy o prohlášení proti přítomnosti kříže ve školách italských. Pro nás se jedná o netolerovatelný zásah do subsidiarity, která je jedním ze základních principů Evropské unie, která eh, chrání eh, práva jednotlivých zemí. Takže je nepředstavitelné, E, aby Unie, tak jak ji chápeme, nerespektovala tento princip subsidiarity. Hovořím tedy o tomto obecném pojmu proto, abych se dostal k meritu tohoto rozhodnutí. My se domníváme, že se nejedná o akt demokracie či svobody, jak to někteří prohlašovali přitom. Naopak si myslíme, že se jedná o čin, který je antidemokratický, eh, co eh, může kdo namítat proti kříži ve školách a e, stahnout tyto kříže, to by bylo naprosto směšné, protože by to znamenalo nahradit e, přítomnost e, prázdnotou, prázdnotou ve filozofickém slova smyslu. Takže my se domníváme, že opravdu musíme respektovat kulturní tradice našich zemí a Štrasburský soud chtěl jít až do konce určitého zvláštního způsobu uvažování e, tím, že e, prostě chce při, eh, přimět školy, tyto školy, aby stahly ty kříže a aby všichni občané žili v souladu s tím, co říká Štrasburský soud a ne v souladu s tím, jaké je jejich vlastní vnitřní hluboké eh, svědčení. My se domníváme, že náboženské svobody musí být eh, dodržovány a respektovány, ale kromě toho se tady ještě jedná o určité povinnosti či určité chování náboženského typu. A e, to je velice důležité a my se tady nacházíme ve zcela mimořádné debatě, protože kříž není pouze součástí naší kultury z hlediska tradice, z hlediska historie, ale je to zároveň také e, tak, že symbol kříže je univerzálním sdělením, e, univerzálním sdělením míru, bratrství jak to ostatně také zdůraznili eh, velcí filozofové a velcí mistři tradiční kultury, to neustále obnovovali, obnovovali neustále tento princip. Takže je evidentní, že toto rozhodnutí eh, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku nás dává eh, tváří v tvář velmi závažné situaci, která jde proti demokracii. Toto rozhodnutí jde směrem k uniformizaci evropského myšlení, to je naprosto naprosto nepřijatelné, nepřípustné a nemyslitelné. A Teď jde o to, že tady vlastně by lidem, národu bylo eh, mu ta možnost vyjádřit se prostřednictvím určitých symbolů a vyjádřit tak své hluboké přesvědčení, hluboké city a také určitou historickou eh, skutečnost. Nejde pouze o náboženské principy, jde o univerzální eh, principy zachování svobody lidí a jedním ze symbolů eh, tohoto všeho je kříž. A Evropa musí eh, mít tu statečnost a vyjádřit se, eh, postavit se proti tomuto rozhodnutí. Je zapotřebí, abychom se znovu, si znovu osvojili svou roli, roli základů Evropy, jejich tradicí. Je třeba umožnit Evropě, aby si ponechala, uchovala své symboly a své zásady. To jsou základní, klíčové zásady politické, sociální a humánní architektury Evropy. A proto je to naprosto významné a důležité a já trvám na základním eh, charakteru subsidiarity eh, toto nám všechno umožňuje vlastně znovu tyto otázky promyslet. Chce Evropa opravdu uchránit svoji svobodu? toto rozhodnutí Evropského eh, soudu pro lidská práva jde proti všem těmto snahám a my si musíme udržet eh, své symboly, včetně symbolu kříže. Eh, děkuji a teď dám slovo panu Antoniovi Kančianovi na dvě minuty. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, 3. listopadu eh, Evropský eh, soud pro lidská práva rozhodl o tom, že kříže mají zmizet ze tříd ve Španělsku, v Německu a také v Itálii od roku 89 Eh, bylo upozorňováno na to, že jde o otázky svobody náboženství. Italský stát se v roce 2006 vyjádřil ještě jednou a upozornil na to, že laicita státu není totéž jako kulturní identita národa. A my jsme chtěli upozornit na to, že to je také otázka laicity. Chtěli jsme vyjádřit určitou provokaci a mo- chtěli jsme také říci, že ve Štrasburku se pak možná také jednou řekne, že katolické symboly, které jsou obvyklé ve většině států, jsou eh, výrazem také kultury. Také evropské symboly jsou eh, otázkou kultury. Soud eh, se snažil eh, požadovat eh, o určitou laicitu, která však není v souladu se subsidiaritou. Můj kolega již řekl, že to sebou přináší také další poučení a sice, že je ohrožena naše samostatnost a také autonomie je to vlastně útok na spravedlnost. Spravedlnost však musíme bránit také hodnoty kulturní a náboženské. Vždyť to je svoboda. Zítra bude předána cena Zacharova a právě touto institucí. A mezinárodní instituce přitom vycházely z spravedlnosti. Pan Mario Mauro, dvě minuty. Oh, pardon. Omlouvám se, říká předsedkyně, nejprve pan komisař. Děkuji, pane eh, paní předsedkyně, abych nicméně rád vyslechl pana Mauro, on bude eh, každopádně hovořit eh, ještě po mně. Já musím se držet určitých Eh, pravidel, určitých právních zásad. Eh, komise je velice oddána eh, za dodržování podle článku 9 v chartě lidských práv a článku 10 základních práv o svobodě jednotlivce i společnosti, ale můžeme konat pouze v rámci našich eh, komunitárních pravidel a eh, komunitárních eh, nařízení. A tady samozřejmě to, jak jsou upraveny budovy, je otázkou eh, jednotlivých členských států a jejich právních rámců. Tady je eh, aplikován princip subsidiarity. Nicméně je pravdou, že eh, princip subsidiarity se netýká rozhodnutí Soudu pro lidská práva, který má na starosti bdění nad dodržováním lidských práv. Je pravdou, že e, tyto otázky spadají do kompetence Rady Evropy. Je pravdou, že výkon rozhodnutí e, souda, soudu e, pro lidská práva je závazný pro všechny členské státy, které jsou Eh, tedy smluvními státy eh, charty a podle články, článku 34 umluvy eh, může Itálie v tomto konkrétním případě žádat, podat odvolání před Velkým senátem. Podle informací tisku již Itálie učinila tuto, tento krok a odvolala se k Velkému senátu. Ještě jednou opakuji, tady jde o komunitární právo a e, přitom jsme tváří v tvář vnitřnímu právnímu řádu členských států. Já nicméně nemohu odpovědět na místě Rady Evropy či na místě Evropského soudu pro lidská práva, e, které Eh, rozhodli a soud, který rozhodl způsobem, eh, který může nechat vzniknout otázkám. Takže asi tolik mohu říci eh, poctivě, upřímně a velmi bedlivě vyslechnu jednotlivá vystoupení. Tady jsou a první je na řadě pan Mauro. Děkuji, pane předsedkyně a děkuji taky pane komisaři za E, váš úsudek, který jste jasně sdělil ohledně e, tedy pravomocí členských států. Já jsem přesvědčen, co se mne týče, E, že je nutné, aby naše instituce měly laický charakter. Jsem přesvědčen, že náboženství není řešením žádného politického problému a simultánně tedy není možno řešit politické otázky náboženskými e, válkami. A proto bych se chtěl vyjádřit prostřednictvím určitého paradoxu. Co by se stalo, kdybychom e, implementovali rozhodnutí Štrasburského soudu, kdyby tedy byl byly eh, zrušeny kříže v italských eh, školních eh, prostorech a kdyby se tak tedy učinilo všude. Co tedy bychom dělali s tímhle vším, co vám teď ukazuji? E, co by se tedy dělalo se zprávami e, ohledně e, Švýcarska, Finska, co by se dělalo s vlajkami těchto zemí, s vlajkami Řecka, s vlajkami Slovenska, s vlajka, vlajkou Spojených, Spojeného království, tam jsou kříže dokonce tři Nicméně eh, důvod, proč eh, kříže figurují na těchto vlajkách, nejsou odlišné eh, od důvodů, proč jsou kříže v italských školách. To není otázka náboženství, to je otázka kultury a tradice. Takže nechme členské státy, aby případ od případu hodnotili přesnost rozhodnutí, která jsou přijímána a aby vzali v úvahu situaci ve svých zemích, náboženské svobody ve svých členských zemích a existenci eh, laicity v našich společnostech. To, co je třeba respektovat, není judikatura, ale pravda, eh, pravda každého člověka a eh, jeho tužby. Děkuji. Na řadě je pan López Aguilar. Děkuji. Jako právník a poslanec Evropského parlamentu jsem si jist, že s mnoha občany, kteří nás sledují, sdílím pocit, že to je rozprava, která je špatně zaměřena. zaměřená. Myslím, že je třeba něco vyjasnit. Za prvé, hovoříme o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. To není instituce Evropské unie, je to soudní orgán určitého kruhu, který vlastně se podobá kruhu Evropské unie, ale je to něco jiného, je to jiná instituce. Za druhé, hovoříme o e, soudním rozhodnutí a žádné usnesení tohoto parlamentu nemůže revokovat ani změnit rozhodnutí nezávislého soudu. Za třetí, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva e, vlastně se snaží být v souladu se svobodou vyznání. Svoboda vyznání je součástí společných ústavních tradic, je to součástí ústavního práva členských států a je to také základní právo, které Eh, která, kterou chrání Evropský soud pro lidská práva. Takže ten rozsudek se opírá o právní podklady a hovoří vlastně o ochraně svobody vyznání, nepopírá ji. A je to tedy rozhodnutí prestižního soudu, který ovlivňoval situaci lidských práv téměř 60 let. Ale v poslední věc, kterou chci zmínit, a to je důležité, musíme si uvědomit, že žádný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva nemá za důsledek, že by se musely měnit právní předpisy členských států, které jsou signatáři úmluvy o lidských právech. Rozsudek uznává určité právo v jednom konkrétním případě a jednotlivé členské státy potom sami musí přijmout vhodná rozhodnutí, jak budou dále postupovat, zda chtějí nějak změnit právní předpisy nebo politiky v inspiraci tím rozsudkem, ale rozhodně nemají žádnou povinnost. Rozsudek je k tomu nějak nezavazuje a není tedy žádný důvod k obavám v členských státech. Nikdo není povinen měnit své eh, právní předpisy ani své veřejné politiky v důsledku konkrétního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Ani Itálie, ani žádná jiná země nemusí eh, vlastně měnit nějak svá pravidla. A ještě poslední věc. Byla tady zmínka o subsidiaritě. Je třeba říci, že subsidiarita je pravidlo evropského práva a to zase se nedá použít v tomto případě, protože to jde úplně eh, mimo tento případ. Mohli bychom se dovolávat možná nějakého evropského práva v případě, že by se odložilo hlasování, v případě, že neby bylo jasné, že to hlasování je relevantní, že se vlastně vůbec netýká věci, eh, pro kterou je Evropský parlament kompetentní, eh, jako je tento případ. Takže tato rozprava je sice legitimní, ale zaměřuje se úplně špatně a myslím si, že není třeba tady nějak protestovat nebo eh, ronit slzy, protože to není soud, který by byl institucí Evropské unie. Děkuji vám a nyní má slovo paní Intveld. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Je to trošičku zavádějící název této rozpravy a začlenuje se do něj slovo subsidiarita. Subsidiarita, jak já ji chápu, znamená přijímat rozhodnutí na, eh, tom, na té úrovni, která je nejblíž občanu. A e, to, co vy říkáte ve vašem usnesení, je, že práva národních států jsou nad e, právy jednotlivých občanů. A naším úkolem zde e, v Evropském parlamentu je chránit práva občanů, ne práva států. Za druhé, pokud, dejme tomu, by toto nebyla otázka pro Evropskou unii, tak bych chtěla vědět, proč je toto otázka, která je součástí kodaňských kritérií. Proč žádáme od kandidátů kandidátských zemí, oddělení eh, odluku církve od státu, eh, když pak bychom postupovali takhle. Eh, takže pokud byste chtěli říct, kolegové, proč tato, ten soud není kompetentní pro toto řešení, proč my máme potom diskutovat a jsme jsme tedy kompetentní k velikosti a zahnutosti okurek a ne k obraně Eh, práv občanů. Je pár dnů poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Eh, hovoří se o přistoupení k úmluvě o lidských právech. Není snad nepochopitelné, pokud bychom ve stejnou chvíli odmítli akceptovat eh, autoritu Štrasburského soudu a ochranu občanů a jejich práv. Pan Lobes to tady také řekl politici nemají co vstupovat do rozhodnutí soudu, ať soudci konají, možná, že se nám to líbí, možná, že ne, ale neměli bychom ingerovat do jejich práce. Moje frakce, frakce evropských liberálů ALDE, je pro Evropu pro všechny občany. Chceme Evropu, kde by všichni měli právo na své vlastní E, náboženství na náboženství podle svého výběru anebo na život bez náboženství. Stát musí zajistit prostředí, ve kterém všichni občané mohou žít svobodně podle svého vědomí a svědomí. Situace by byla velice vážná a je velice vážná, pokud občané se musí obracet k soudu, aby je ochránil před, e, před státem. My tyto rezoluce odmítáme. Děkuji paní a na řadě je pan Miroslav Piotrovský. Vážená paní předsedkyně, eh, historická skutečnost, eh, na základě které zákon zakládající eh, členové Evropy jsou eh, Monet, eh, Adenauer a další křesťanští demokraté, kteří vycházeli vždy z křesťanství a vlajka, která byla přijata Evropskou unii, Rovněž odkazuje na 12 hvězd nad hlavou svaté Pany po dalších letech se musíme zeptat, zda filozofie otců zakladatelů je i nadále aktuální. Skandální rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasbursku eh, jde k tomu, že žádný ze soudců eh, nebyl eh, jmenován politicky a žádné rozhodnutí nemůže vést k negaci kříže. Tím, že bylo přijato toto rozhodnutí, eh, popíráme křesťanské hodnoty. Pane komisaři, nedomníváte se, že toto je atentát proti křesťanským hodnotám a že to povede ke katastrofě v Evropě. Nebylo by nezbytné hovořit o významu eh, křesťanských hodný. Nyní eh, pan Weber dvě minuty. Já bych chtěl nejdříve poděkovat eh, za tuto rozpravu. Kolega López upozornil na to, že jako právník říká, že není kompetentní. Já se hovořím jako politik. Miliony lidí v Evropě jsou dotčeni tímto rozhodnutím ze Štrasburku a proto o tom musíme hovořit. Druhá otázka otázka, proč o tom hovoříme, je také otázka vztahu eh, mezi státem a církví. Eh, je to otázka, která vedla i ke e, rozepřím. Je správné o tom debatovat, ale dámy a pánové, v Evropě máme nejrůznější modely. Ve Francii jasnou laicitu e, a v Velké Británii e, královna jako nejvyšší představitelka církve předsedá. Čili jsou v Evropě nejrůznější modely a myslím si, že nemůžeme požadovat subsidy solidaritu. Každý stát by měl jít svou cestou. Já bych však chtěl jít dál a hovořit o základní otázce. Evropské hodnoty jako subsidiarita, svoboda, eh, to jsou hodnoty, které bez zakotvení v křesťanství jsou nemyslitelné. Eh, proč tyto hodnoty neexistují v arabské oblasti? Číně. Je to proto, že vycházejí z naší kultury, z našich tradic. To je to, co musíme požadovat. Jsme hrdí na svobodu vyznání. Eh, chtěl bych však říci, že tato svoboda eh, existuje v tom smyslu, že já se mohu rozhodnout být ateistou. Ono, i to je legitimní, ale dává nám to také právo mít vyznání. V mém regionu eh, více jak 80 obyvatel je katolíků a stejně jako ateista, který žádá o toleranci, i tak eh, katolíci eh, žádají, aby nevěřící eh, respektovali jejich vyznání a projev vyznání na veřejnosti. Je tedy nezbytné, aby i symboly tohoto vyznání byly uznávány. I zde žádáme svobodu vyznání a toleranci. Tato tolerance by měla být také požadována od křesťanů křesťanů. Děkuji, pane Webre. E, nyní e, paní Joana Cinesin. Paní převodničonca. E, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku řekl správně, že kříž ve škole je znásilňováním náboženské svobody rodičů a dětí. E, soudci rozhodli, že je kříž v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. To rozhodnutí je jasné a je srozumitelné a také proto vyvolává E, velkou agresi a nenávist pravicových politiků a lidí církve, předstírají, že tomu nerozumí, kladou otázky komisi, Takto není možno postupovat. Evropské instituce v tomto směru nemají co dělat, nemají co e, dávat svá stanoviska k tomuto rozhodnutí. E, ten soud je orgánem Rady Evropy a ne Evropské unie. Rozhodnutí ohledně křížů není v rozporu s principem subsidiarity. Naopak, e, je třeba, aby E, právě zákon byl dodržován a aby si to uvědomili ty státy, že, e, které zapomínají na odluku církve od e, státu a na neutralitu v oblasti náboženské víry. Takže tady jde o základní práva občanů tváří v tvář klerikalizaci sociálního života v některých zemích. V některých zemích prostě občané nemohou svá práva uplatňovat u vnitrostátních soudů. Toto je rozhodnutí v souladu s identitou členských států a hovoří se tedy o e, prostorách e, školních, nikdo neříká, aby se e, rušily kříže na školách či na vlajkách a pouze ve třídách, ve školních učebnách. Nikdo tady nebojuje proti E, právům občanů. Klerikalizace, která postupuje, včetně u nás v Polsku, je v rozporu s lidskými právy. Nedovedu si představit, že by komise či e, parlament e, zamezoval mým spoluobčanům uplatňovat svá práva před Štrasburským soudem to by nás zesměšnilo a já vás varuji před důsledky takovýchto činů. Na řadě je pan Carlo Cassini na dvě minuty v zásadě. Vážená paní předsedkyně, rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nevadí jenom věřícím, ale také těm, kteří v kříži viděli eh, symbol eh, naděje a útěchu. Eh, doufáme, že ten tento rozsudek bude změněn eh, velikým senátem jako iracionální. Eh, museli bychom jinak eh, odstranit také kříže, které jsou na vysokých horách. Kříže by musel být také zakázán v tom smyslu, že by britská královna již nemohla být hlavou své církve. Círk církevní práva jsou eh, právo jednotlivců, eh, jednotlivých občanů. Eh, nejde o mezinárodní právo. Inteligence, kultura již nemá žádnou hodnotu, ta, která charakterizovala národ po celá století je zde však několik zásadních otázek, které můžeme interpretovat různým způsobem. Lidská práva mohou být v konfliktu, ale proč bychom členským státům odebírali právo postupovat podle eh, také etického povědomí jednotlivých národů? Eh, Evropský eh, soud pro lidská práva přiznal právo státům i ve sporných otázkách, jako je otázka eutanazie. Lisabonská smlouva nás však vede k tomu, abychom určitá lidská práva dodržovali. Musíme tedy přemýšlet o mm, novém rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Bylo by nedobré, kdyby nadnárodní orgán rozhodl mm, bez bez ohledu na to, co eh, demokraticky platí, eh, kdyby se nevycházelo z potřeb eh, lidí. Já doufám, že usnesení LS bude podpořeno. Nyní ke spontánním postupům. Nejdříve pan Mikolášik. Pour une minute. Dějiny Evropy, jednotlivých států, a teda Evropské unie. Dějiny Evropy a Evropské unie jsou úzce zpěty se křesťanským poselstvím a proto ústavy eh, evropských států mají odkaz na křesťanské eh, tradice. Eh, také Evropská smlouva vychází z náboženské Eh, náboženských práv a univerzálních práv. Základní práva Evropské unie jsou nyní zaručeny v základní chartě eh, o a Evropský soud pro lidská práva toto respektuje. Především však je nutné vycházet z historie a tradice. Evropská unie musí tedy plně respektovat kulturu tradice jednotlivých národů a odmítnout penalizaci členských států, které se brání své právo na chápání křesťanských tradicí a symbolů. Chtěl bych také potrhnout to, že Evropská smlouva nerozšiřuje eh, tato práva. Děkuji. La parole est à monsieur Diaz. Na řadě je pan eh, Diaz de Mega Garcia Conseca. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych zmínit některá slova. Krucifix není symbolem nějakého prosazování. Kříž je symbolem pozitivních hodnot, které jsou součástí našich dějin, naší kultury a naší společnosti, která je více než 2000 let stará. A nemůžeme vlastně popírat eh, tyto hodnoty a zároveň hovořit o obhajobě základních práv. Je třeba zajistit respekt, výkon práv a nemůžeme prosazovat nebo omezovat eh, jiná práva. Zásada subsidiarity musí být uznávána všemi institucemi a organizacemi, v Evropě a jedná se především o svobodu názoru a svobodu vyznání. Členské státy mají možnost eh, vlastně vystavovat náboženské symboly na veřejných místech, protože eh, jsou symbolem kulturní tradice eh, jejich země a tato možnost nesmí být jim upírána. Je to prostě základní, základní právo a omezování a cenzura takovéhoto práva by mohla podkopat samotné základy Evropské unie. Děkuji, pane Diasi, a na řadě je pan Papa Nikolau. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že soud učinil chybu tím, že rozhodl, že není přípustné, aby ve školních učebnách visely kříže. Toto je sociální otázka spíš než právní záležitost. My se musíme držet principu subsidiarity a otázka vystavování náboženských symbolů je něčím, co je součástí tradice a historie každé jednotlivé země. Je to součást eh, i u nás eh, v Řecku eh, v Řecku eh, byly tyto symboly ve školních učebnách, ne proto, že bychom chtěli provádět nějakou indoktrinaci, ale protože jsme chtěli prokázat, že je to součást naší historie. A nezapomínejme, že nás muslimové tvrdě utlačovali 400 let. Děkuji Paní předsedající, pane komisaři, v krátkosti bych se chtěla vyjádřit ke třem bodům. Nyní v předvečer Vánoce ke konci roku 60 eh, let po založení Evropské unie diskutujeme o jednom z pilířů evropské integrace, diskutujeme o zásadě subsidiarity. Za druhé, otázka kolegy Borgesia se týká rozhodnutí Evropského soudu ve Štrasburku o tom, že přítomnost křížů v italských školách je porušením Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Toto rozhodnutí vyvolalo obavy ve více státech. Slovenský parlament přijal usnesení, ve kterém se konstatuje, že toto rozhodnutí je v rozporu s kulturním dědictvím a křesťanskou eh, historií Evropy. Při čtení návrhu společné rezoluce se necítím dobře. Lituji toho, že do eh, usnesení o subsidiaritě nemáme odvahu dát ty body z Lisabonské smlouvy, které souvisí s tímto bodem. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan Alam. Grazie. Se dovessimo... Ano, děkuji vám. Pokud eh, bychom se podívali na tu skutečnost, že je nás zde skutečně jen několik při této diskuzi o kříži, a když eh, hovoříme o zásadě subsidiarity v této souvislosti, tak eh, nemůžeme vlastně nedojít k závěru, že jsme v Evropě, která se stydí za skutečnou eh, křesťansko-židovskou minulost, eh, za eh, to, co je základem našeho jazyka. V Evropském parlamentu máme 24 různých jazyků, které prokazují také to, že neexistuje nic, co Evropu sjednocuje tak jako eh, křesťanství. A proto se chci pana komisaře zeptat, eh, proč by eh, poté, co ve Švýcarsku mm, bylo referendem rozhodnuto, že nebudou stavěny minarety, proč by Evropská unie, ale také Islámská konference či Arabská liga se vyjádřili eh, proti eh, výsledku tohoto referenda. Proč bychom tedy my dnes být neutrální ohledně otázky, která eh, stanovuje naši identitu a naši duši? Pan Sogor. <clears throat> Děkuji, paní předsedající. Ti, kteří jsou protestanty a kteří nepokládají za důležitý symbol kříže. Těm bych chtěl říci, že já jsem z takového regionu. 99% občanů jsou katolíky. Všechny moje čtyři děti chodí do katolické školy a nám kříž nevadí. Proto eh, myslím, že musíme dělat rozdíl mezi nejrůznějšími symboly. Nám to nevadí, i když ostatním to eh, vadí, protože v něm vidí třeba symbol inkvizice. A v těch zemích, kde ve třídách je kříž na stěně, je to výraz tradice. Jsou to církevní školy, ale já se nedomnívám, že bychom měli diskutovat o těchto tématech. Spíše bychom měli diskutovat o tom, jak překonáme eh, finanční krizi, eh, jak eh, se budeme zabývat tím, jak se bude postupovat v italských třídách. Eh, nemám nic proti kříži samotnému. Já žiji tak, že kříž mohu mít před očima a v Itálii eh, i v jiných zemích je nutné vytvořit eh, příslušné podmínky. Nyní paní Dec. Pour une minute. V nedávných letech jsme byli svědky postupující kampaně, jejímž cílem je e, zrušit svobodu náboženského vyznání u e, křesťanských e, zdravotnických, zdravotních sester například. A teď nedávno v, u odvolacího soudu byl řešen podobný příklad, případ. Údajně se mají chránit křesťané i všichni ostatní, ale dochází e, vlastně k opaku. Před dvěma týdny e, naše dolní sněmovna E, také e, příslušným způsobem hlasovala a byla za to pokárána komisí e, a komise jí řekla, že musí že musí Velká Británie eh, dát do souladu svá vnitrostátní pravidla s eh, komunitárními eh, principy v této věci. Já říkám hamba komisi. Křesťané mají být chráněni a ne trestáni údajně zákonem. Děkuji a závěrem dám slovo panu Baro, aby mohl reagovat na jednotlivá vystoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Země, kterou znám nejlépe, E, v tomto směru má za sebou pohnutou historii. A chci říct e, osobně a za sebe, e, že si přeji, aby Evropský parlament eh, zůstal eh, v eh, té ose tolerance a vzájemného porozumění. Jsou rodiny, které chtějí respektovat křesťanskou tradici, jsou rodiny, které ji chtějí spochybňovat. Evropa je součást, je vlastně združení těchto různorodostí. Je třeba hodně velkého nadhledu u takovéto otázky. Já to tak říkám a dovolím si to tak říkat, příklad, protože jsem také trpěl v zemi, eh, kterou znám nejlépe, excesy eh, tímto, eh, v tomto směru. Chci říct také ale, že jsem právníkem a upřímně řečeno nevidím důvod, jak to, že tato rozprava se vede zde, zatímco by se především měla vést v parlamentním schromáždění Rady Evropy a v našich národních parlamentech. Je to tam, kde podle mého názoru by se měla vést tato rozprava. A my my jsme e, nuceni, já jsem nucen jménem komise říct, že ano, komise je velmi oddána e, e, principu dodržování náboženské svobody a uznávání náboženské svobody a že by samozřejmě jednala proti jakémukoliv diskriminování těch, kteří jsou té či oné náboženské obce, ale komise zároveň nemůže jednat mimo e, smlouvy a jako strážkyně smlouvy e, nemůže e, prostě jednat Eh, vůči určitému státu, když to rozhodnutí není prostě eh, ve spojení s Evropskou unii. Musím to takto jednoduše říct. Komise jednat nemůže, může prostě pouze konstatovat jednotlivá stanoviska, která tady byla vyjádřena, ale zároveň také nemůže v otázce, který není, která není eh, předmětem komunitárního práva, se k tomu vyjadřovat. Toto je předmětem vnitrostátních práv právních řádů členských e, států. E, takže takto to je třeba říci. Nicméně musím také konstatovat, že ta rozprava je užitečná a že byla e, zajímavá. Nicméně bych chtěl říct všem protagonistům této rozpravy, aby si zachovali určitý nadhled, určitou obezřetnost a je to tedy pravděpodobně Rada Evropy a parlamentní schromáždění Rady Evropy, které by měly diskutovat e, způsobu, o způsobech, jak je možno vykládat Evropskou umluvu o lidských právech. Ale upřímně řečeno, já prostě nemohu říct, že jménem komise, že komise jako strážkyně smlouvy by mohla vstupovat do rozpravy, která se týká výsostně Rady Evropy a Evropského soudu soudu pro lidská práva. Já se omlouvám, že dnes večer nemohu odpovědět lépe, ale prostě musím jednat v souladu s právem, musím jednat eh, v souladu eh, s poctivostí a teď vám poctivě říkám, že tady se eh, vlastně zabýváme otázkou, která je uvnitř Evropské unie předmětem vnitrostátního právního řádu každého členského státu. Děkuji, pane komisaři. Toto bylo závěrečné vystoupení, které končí tuto rozpravu a příští zasedání se bude konat zítra eh, 16. prosince od